Uh, dear colleagues, we have a very busy agenda today, so um... Dámy a pánové, dnes máme velice nabitý program, takže pokud mi dovolíte, začneme okamžitě a i hned tedy přistoupíme k schválení pořadu jednání, pokud nikdo nebude mít nic proti. A máme tu také schválení zápisu z předchozího zasedání. 25. června a 25. září. Co se týče jazykového režimu, máme tlumočení zajištěno ve všech jazycích s výjimkou danštiny, chorvačtiny a irštiny. Co se týče jmenování zpravodajů, Daniel Dalton za EKR byl jmenován zpravodajem na návrh na řízení o, na téma zabraňování šíření teroristického obsahu online a tímto nahradí paní Helgu Stevens. Souhlasí s tím členové výboru? Ano. A pak eh, akty přenesené pravomoci a prováděcí akty. 28. listopadu parlament obdržel návrh eh, komise týkající se prováděcí směrnice na vytvoření technických specifikací týkající střelných zbraních a jejich základních eh, součástek eh, podle směrnice 91 477 o kontrole a nabývání a držení zbraní. Základem je směrnice 2017-853 Evropského parlamentu a rady a obměňuje se směrnice 91477 o kontrole a nabývání a držení zbraní. A um, toto um, bylo oznámeno členům výboru LIBE v prostřednictvím newsletteru z 30. listopadu a pokud si někdo přeje vznést nějakou námitku, tak prosím sdělte sekretariátu do 12. prosince do 12. hodiny. A ještě na závěr dnes od 17.30 do 19 hodin Proběhne elektronické hlasování, takže si prosím sebou přineste hlasovací kartičky. Také nás čeká náročné hlasování a doufám, že v tu dobu už tu bude přítomno více členů výboru a tímto děkuji těm z vás, kteří jste již nyní zde. Kolegové, eh, všichni jste pozváni zúčastnit se dialogu, parlamentního dialogu s filozofickými a náboženskými organizacemi podle článku 17 smluv. Toto bude zorganizováno místo předsedkyní McGuinness a toto setkání proběhne úterý 4. prosince náboženství a lidská práva, eh, sdělena zodpovědnost Evropské unie a bude tomu předsedat tedy paní místo předsedkyně. Takže byl jsem požádán, abych také eh, vás obeznámil s touto akcí a pozval vás na ní. A nyní již budeme postupovat podle pořadu jednání, bod číslo 3. Provádění listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU. 5. listopadu zpravodaj pan De Jong předložil návrh stanoviska. Obdrželi jsme 67 pozměvacích návrhů a nyní by měla proběhnout výměna názoru o těchto pozměvacích návrzích. Takže já bych požádal pana De Jonga, jakožto zpravodaje, aby se vyjádřil. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mohu pohovořit poměrně stručně. Asi jste také zaznamenal počet členů v této zasedací místnosti, to je velice vzrušující s ohledem na toto téma. Ano, takže tady máme 67 pozměňovacích návrhů, které tady doplňují či vylepšují ten text a mohu většinu schválit, některé eh, hodlají mm, odstranit část textu, takže tam samozřejmě vyjádřím mínus, s takovými nesouhlasím, ale ty pozměňovací návrhy, které dodávají stanovisku eh, nějaký obsah, tak mm, myslím budu schopen naformulovat tři kompromisy, ještě to probereme na setkání stínových zpravodajů ve středu. Myslím si, že to stanovisko není nijak polemické a doufáme, že tedy tímto přispějeme k vypracování zprávy. Ještě jednu věc, ale kterou musím projednat se stínovými zpravodaji, nebo to na dnes tedy i tady. Oficiálně je to stanovisko pro výbor AFKO na téma provádění listiny základních práv ze strany Evropské unie nebo v rámci institucionálního rámce EU. A některé ty pozměňovací návrhy byly o tom, jak by Evropská unie měla zajistit respektování základních práv v členských státech. Já nejsem fundamentalista, ale v těch kompromisech jsem něco zahrnul, ale nechci, aby se to nějak rozmělnilo. Ehm, týká se to tedy institucí Evropské unie a tímto si tedy myslím, že bychom i ohledně tohoto tématu měli pokročit poměrně rychle. Děkuji vám, Denisy. Někteří kolegové žádají o slovo, někteří stínové spravodajové, takže v první řadě bych předal slovo za SND. Kristin, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Začnu nejprve poděkováním. Děkuji všem kolegům, kteří se spolu podepsali pod mými pozněvacími eh, návrhy. Eh, nebudu hovořit o všech, ale jen o těch, které jsou pro nás sociální demokraty důležité. Pokud jde například o provádění charty eh, členskými státy, to je důležité. V článku 51 je uvedeno, že se to uplatňuje pouze v případě, že se to dotýká práva Unie. A tady bychom potřebovali vyjasnění, že je potřeba roz rozšířit působnost charty v zájmu všech občanů EU. Také jsem si přála pozněcí návrh k pozitivním eh, závazkům z charty. Evropská unie musí jednat ve chvíli, kdy jsou eh, práva a hodnoty charty eh, ohroženy. Je tady zajímavý pozněcí návrh 38 pro mechanismus, který umožňuje sledovat vývoj těchto práv v členských státech i v Unii, v unijních orgánech a institucích. Já se tomu budu pečlivě věnovat. Dále pozměňovací návrh pro bezprecedentní rozhodnutí Polska na setkání eh, spravedlnosti v říjnu, kde Polsko bylo proti uplatňování charty základních práv a eh, tam je 67 pozměňovacích návrhů. Já jsem jediná, která o tom hovořím v těchto pozměňovacích návrzích, ale je potřeba připomenout politický kontext, který je obtížný v tuto chvíli. Obsah pozměňovacích návrhů je povzbuzující a já většinu z nich podporuji, zejména to, kam směřují návrhy zelených, tedy zpravodaj mi vyhovuje já jsem velmi ochotná o tom zítra, na tom zítřejším setkání pohovořit s ostatními. Děkuji. Uh, já vám děkuji, Kristýno. A pan Jurek za EKR, prosím. E, děkuji. Ty pozměňovací návrhy, které jsme předložili, se týkají dvou oblastí. V první řadě respektování práva aktů v přenesené pravomoci, to je co se týče tedy principu. A pak teda tady doufáme, že tyto návrhy se dostanou do toho závěrečného kompromisního návrhu. A pak žádáme, aby se tu věnovala pozornost něčemu, co také parlament zaznamenal, tedy aby konkrétně otcové měli možnost přístupu eh, ke svým dětem. Eh, je to ta praxe označovaná jako Jugendamt v Německu, a týká se to také 24. článku Charty základních práv, takže já doufám, že právě ty pozměňovací návrhy se protlačí do té závěrečné fáze eh, návrhu textu zprávy. Také eh, Máme některé další návrhy. Doufám, že i oni se dostanou do kompromisního textu a že eh, tedy s tím budou všichni spokojeni. Pan Terry za zelené. Děkuji, pane předsedo. Mne těší, že kolega De Jong je také spokojen, že několik málo kolegů se sem dostavilo, takže vám děkuji, že jste to ocenil. Pane předsedo, já vítám tento návrh stanoviska pana zpravodaje, který pokrývá část in obav naší skupiny. My jsme dnes tedy obdrželi ty kompromisní návrhy vytvořené panem zpravodajem a takto na první pohled jeden pro nás zásadní bod je tam zahrnut, posiluje oblast působnosti charty. Skutečnost, že se charta týká pouze členských států EU, kde se implementuje legislativa EU, tedy článek 51 charty, je tu vnímán jako nedostačující a neuspokojivý pro celou řadu občanů a tedy také pro nás. A takováto situace ostatně může vést jenom k dalšímu vzdalování občanů od Unie. A proto různé evropské instituce by měly zvážit posílení oblasti působnosti charty. Toto je totiž velice zásadní věc a jsem si jistý, že společně s ostatními stínovými zpravodají takto vytvoříme na závěr velice kvalitní stanovisko. Děkuji a ještě někdo další se hlásí? Není tomu tak, takže Denisy, děkuji vám za vykonanou práci. Já jsem se věnoval také této zprávy, sledoval jsem vývoj stanoviska a je to zajímavé, že to mělo být poměrně technický druh textu pro uh, AFKO, ale máme tu 67 pozměňovacích návrhů, je to rozhodně velice zajímavá skutečnost. Uh, takže ono by bylo asi naivní si myslet, že k nějakému textu by někdy nebyly předloženy žádné zprávy. Ostatně, jak podotkla i eh, Kristin, tak jsme, myslím, dosáhli poměrně kvalitního eh, stanoviska. A s hlasováním se plánuje v lednu. Přejete si, Denis, ještě něco říci na závěr? Ne, jen jsem chtěl říci, že Kristin měla pravdu, když řekla, že Setkání stínových zpravodajů není ve středu, jak jsem řekl, ale již zítra a já se na to setkání velice těším. Děkuji vám. Ano, no je to asi tím, že tato zasedací místnost je tak rozsáhlá, proto to vypadá, že nás tu málo v té eh, naší běžné zasedačce. Je tomu samozřejmě jinak. Nyní bod číslo pět provádění ustanovení smlouvy týkající se posílené spolupráce, zase projednání návrhu stanoviska a um, týká se to tedy uh, textu pro posílení uh, o té posílené spolupráce a příslušného mechanismu. My vytvoříme stanovisko v této věci, je to naše výlučná pravomoc. EPPO se zabývá vytvořením konkrétních pravidel pro tu posílenou spolupráci a to na základě článku 86 smlouvy. No mne těší, že pan Zdechovský, jakožto zpravodaj, už je přítomen. Prosím, máte slovo. Ano. Jsem velice potěšen, že nás předseda je tady také. Představím tedy velmi stručně svou zprávu a budu hovořit česky. Děkuji eh, všem stínovým zpravodajům za, eh, za to, že eh, za první připomínky, které přišly. V úterý minulý týden jsme dokončili finální verzi a rozpros, roz, rozeslali jsme ji všem kolegům. Primární cíl byl, by mělo být zejména zajistit, aby byl systém posílené spolupráce více efektivní a více atraktivní pro všechny členské státy. V současné době funguje pouze několik málo iniciativ založených na systému posílení spolupráce a my jsme se ptali, proč tomu tak je, proč členské státy nemají zájem zakládat společné iniciativy v oblastech, ve kterých je Evropa více rychlostní a zakládají se spolupráce mimo její rámec. Evidentně současné nastavení rámec posílené spolupráce nefunguje tak, jak by měl fungovat a v tomto opiniu se proto snažím povzbudit všechny ke spolupráci v rámci úřadu Evropského veřejného žalobce a zajistit, aby implementace spolupráce proběhla v pořádku. A zároveň apeluji na eh, eh, neparticipující členské státy, aby se do této spolupráce zapojili. Deadline pro pozměňovací návrhy je 7. prosince v jednu hodinu a shadow meeting proběhne nejspíše příští týden ve Štrasburku a následně v lednu by mělo proběhnout hlasování. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Uh, Eh, děkujeme, Tomáši. A teď sleduji, jestli se někdo hlásí o slovo. Není tomu tak. V tom případě tady máme lhůtu pro pozměňovací návrhy 7. prosince v jednu hodinu, tak jak jste říkal. Takže vám děkuji za vaši práci a prezentaci eh, tohoto textu. Velmi si toho ceníme, děkuji. Vaši kolegové, postupujeme velmi svižným tempem. Dostáváme se k bodu číslo 6. A já jsem zpravodajem k tomuto bodu. A v tuto chvíli se zamýšlím nad tím, jestli budeme rovnou pokračovat. Vážení kolegové, budu pokračovat eh, s tímto eh, bodem, protože máme eh, rozsáhlé hlasování a proto si myslím, že bychom tady skutečně měli pokračovat, i když máme náskok a já vím, že jsou tady jiní kolegové, kteří by se do toho chtěli zapojit. A když budu příliš rychle postupovat, tak ti kolegové ehm, propásnou tyto body, ale ono je obtížné se rozhodnout. Tak jak to uděláme? Uděláme si přestávku na pět minut, souhlasíte s tím, nebude vám to vadit kolegové, takže pouze pětiminutová přestávka. Dobře, souhlasíte? Já jsem až příliš rychlý a někteří kolegové teprve musí dorazit, e, zejména pokud jde e, tady kvůli dopravě, takže oni teprve dorazí později a uděláme si pětiminutovou přestávku. Děkuji. Za pět minut budeme pokračovat. Kolegové, s radostí budeme pokračovat v našem zasedání. Děkuji vám za trpělivost. Pondělí je obtížným dnem, eh, kdy eh, naši poslanci musí přicestovat a to samozřejmě je vždy problematické. Eh, nyní bychom se tedy pustili do bodu 6. Jde o usnesení Máme tady čas eh, vyhrazený pro prezentaci komise. Ne? Nebude. Eh, máme tady základní práva lidí afrického původu v Evropě. Jak víme, eh, jsme výborem, který je příslušný eh, pro ochranu základních práv. Máme pravomoci v oblasti eh, potírání diskriminace jiné než založené na pohlaví, pracovišti a pracovním trhu. A mm, Dále tady jsme museli věnovat pozornost eh, právě lidem afrického původu v Evropě, zejména tady otázce racismu a diskriminace eh, lidí afrického původu. A já bych tady chtěl velmi poděkovat eh, kolegyni Cecil Kiengi za to, že inspirovala mou práci na této problematice. Ehm, myslíme si, eh, že eh, i toto období, kde končí mandát, eh, je velmi dobře načasované pro tuto zprávu. My jsme tady předložili návrh, který se týká ehm, tedy určité studie FRA, která mm, tady byla představena minulý týden na toto téma, kde se jasně identifikuje tento fenomén. Řeší se tam otázky rasismu, rasismu a diskriminace a různých akcí pro potírání eh, rasismu a také je tady eh, uznávání historie eh, této skupiny lidí v Evropě. Je potřeba mít na to komplexní eh, pohled, voláme po spolupráci eh, osob afrického původu a pokud se podíváme na Evropský parlament, v podstatě na všechny instituce, tak to ilustruje, že toto je velice naléhavá práce, je potřeba se zapojit do tohoto mm, pole, do tohoto tématu eh, a eh, důležitá je eh, důležité je třeba politické zastoupení, to musíme povzbuzovat, pokud jde o barevné osoby, ale zejména tady také pokud jde o africké osoby. Ten dokument, který předkládáme, to řeší a řeší další zásadní otázky spojené se základními právy. Pokud jde o ty otázky, kdo eh, jsou Evropané, kteří mají africký původ, Návrh schválili koordinátoři 21. listopadu písemným postupem a eh, návrh usnesení by měl zahrnovat i e, tedy diskuzi a minulý týden to vše podpořilo Libe. Tady e, na konferenci předsedů by mělo být e, toto předloženo s tím, že by se to Eh, mm, od, od, dostalo na plenární zasedání eh, v lednu, eh, také s příslušnou rozpravou. Jsem velmi potěšen, že se to dostalo na program a jsem potěšen, že uznáváme a věnujeme pozornost tomuto typu diskriminace v tuto dobu, která je velmi obtížná. Po tomto úvodu bych chtěl požádat stínové zpravodaje, aby se vyjádřili k tomuto návrhu a potom, jestli Eh, se bude chtít vyjádřit ještě někdo další, bude mít nějaké obšírnější připomínky, tak samozřejmě to bude také možné. Eh, máme tady uh, také paní Cecil Kienge za SND, kterou bych chtěl požádat, aby se vyjádřila jako první. Cecil, máte slovo. Aha, ne. Děkuji, Claude. Chtěla bych poděkovat eh, zejména tobě, předsedovi tohoto výboru, za to, že si eh, podpořil tuto práci, že se si ji ujal nejen eh, v rámci výboru Libe. Děkuji ti za úsilí, které vynakládáš každý den v této problematice Děkuji také všem politickým frakcím, které se nějakým způsobem zapojily do přípravy tohoto textu a e, kdo se zasloužili o uznání potírání tohoto e, nenávistného rasismu proti lidem afrického původu. Je to rasismus, který se v Evropě eh, rozšiřuje stále více a má nejrůznější podoby. Týká se to diskriminace a, na, a nenávisti, ale samozřejmě zachází to ještě dále a dotýká se to i nejrůznějších skrytých forem strukturálního rasismu, který se dotýká základních svobod a práv těchto osob. Ve všech evropských zemích jsme také zaznamenali nejrůznější útoky, nejen na potomky afrických přistěhovalců, ale také proti lidem s černou barvou pleti obecně. Například tady máme události v Mačeráta před několika měsíci, kde eh, jeden občan vykřikoval na ulici, eh, že chce zabít co nejvíce eh, afrických osob nebo barevných lidí a šest lidí zastřelil a tam se ještě čeká na rozsudek. Byly tady další případy. Minulý týden jsme představili zprávu, kde se velmi jasně hovoří o tom, jak v Evropě dochází k opakované diskriminaci osob afrického původu. Zde se jasně poukazuje na to, že tento fenomén existuje, ovšem hovoří se také o tom, jak proti němu bojovat. Navrhují se různá opatření. Já jsem navštívila třeba Francii a Velkou Británii a další členské země, eh, kde si mnohé organizace uvědomují, že je potřeba eh, zapojit tyto osoby do eh, ekonomiky, a dalších oblastí, neboli musíme v těchto oblastech přijímat různá opatření. Evropa musí změnit eh, svůj přístup, protože mění svou tvář, to je fakt. A nová společnost se musí z těchto eh, změn poučit, čerpat z nich. A toto je pouze první krok k inkluzivnější multikulturní eh, společnosti plné rovnocenosti a respektu, kde již nebude prostor pro rasovou nenávist. Bojujeme za rovnost a doníváme se, že máme nástroj pro to, abychom chránili e, současnou multikulturní společnost. Děkuji. Děkuji. E, trošku šířej k tématu diskriminace e, vůči lidem afrického původu. Mm, mm, afro mm, nebo karibského původu v Evropě a také na trhu práce v oblasti soudního systému. My jsme o všech těch věcech už mluvili, zopli jsme se jich v usnesení, eh, stejně tak jako těch bodů, které jste zmiňovala, které se týkají rasismu v Itálii a podobně. Takže jsou tu ještě další kolegové, kteří by rádi pokračovali v příspěvcích? Pan Devio? Paní Devio. Děkuji, pane předsedo, a chci pogratulovat Ehm, této naší zprávě. Děkuji také paní Kianga eh, za to, že nás provází už mnoho let v této velmi důležité otázce, eh, která se týká Afriky. Myslím si, že eh, se tady se toto omezuje tyto lidi v Evropě. Je to velice důležité eh, eh, do budoucna, protože tito lidé eh, budou potřebovat ochranu. Jsou to lidé, kteří žijí tady a kteří mají hodně poznatků, hodně osobních vazeb vazeb ke své původní zemi, mají pocity bratrství a vlastně pocit toho, že patří k Evropě. To znamená, že by by eh, mělo být uschopněni, ehm, eh, aby se jim tady lépe žilo těmto lidem afrického půdu v Evropě. Ale eh, zároveň si myslím, že je velice důležité, aby, jak jste řekli, Evropský parlament ukázal, ehm, příklady do osvědčené praxe, aby začlenil více odborníků a více lidí Ehm, kteří ehm, žijí v západních zemích. Jsem velice překvapená tím, že mnoho západních zemí, kde jsou lidé afrického původu, nevysílají poslance do parlamentu a tak, aby je zastupovali. Takže děkuji za to, že jste se dokli tohoto problému. Myslím si, eh, že je to velice důležité. Také role médií. Eh, co říkáme o těchto lidech přes média, to je velice důležité. Eh, vzdělávání těchto lidí z těchto vrstev, mnoho z nich je velice chudých, těch lidí, kteří žijí v Evropě. Mnozí z nich, mm, jejich chudoba by měla být snížena, měli by být schopni rozpracovávat sami programy, měli by být vyškoleni, školená i média, tak, aby ukazovala objektivní obrázky. A znovu ještě, ještě chci říct něco o takzvaném leadership. Já si myslím, že základní práva těchto lidí by měla být eh, podpořena, protože eh, je tu velká potřeba, eh, silná potřeba silného vůči role takové leadership v těchto lidí v Evropě zajistit to, že tito lidé, kteří žijí v Africe, budou mít daleko lepší podmínky. A to ne ze strany jenom Evropské unie, ale také v rámci jejich zemí. A myslím si, že tu není potřeba diskutovat o migraci způsobem, jakým to teď děláme v Evropském parlamentu. Myslím si, že je daleko důležitější se soustředit, tak jako to dělá právě tato zpráva, na budoucnost, na budoucí řešení těch lidí, kteří žijí v chudobě a lidí, kteří jsou afrického půdobu v Evropě a i mimo Evropu. Děkuji. Děkuji. Děkuji a stínoví zpravodajové, eh, ti jsou velmi angažováni eh, na práci této zprávě, mm, Michel eh, ostatní za GUE. Jsou tu to, to jsou velmi obtížné otázky, jsou na programu právě na pondělí, ale vím, že se budeme velmi angažovaně stavět k tomuto usnesení a jejímu obsahu. Chcete, Birgit, bych chtěla ujmout slova, prosím. Já jsem viděl, že už se nikdo nechce ujmout slova, prosím. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych udělat jenom malou poznámku, protože naše kolegyně Cecil Kiengy mm, už e, velmi intenzivně dlouhou dobu pracuje na tomto tématu a myslím si, že sami e, e, musíme rozšířit náš a změnit náš pohled na věc. Nemyslím si totiž, že všichni lidé kteří eh, přicházejí z afrického kontinentu eh, u nás a kteří u nás žijí, eh, potřebují pomoc a podporu. V každém případě ne nad míru toho, jak možná mnoho ostatních lidí by to potřebovalo v podobné životní situaci, tak jako je celá řada jiných, kteří podporují tuto podporu. Ale co musíme udělat, je ukončit diskriminaci Hm, nejprve musíme akceptovat tyto lidi jako lidské bytosti a stejně tak s nimi zacházet. A e, ne Ehm, právě proto jenom kvůli jejich původu nebo kvůli ehm, jejich pleti, barvě pleti s ním zacházet hůře než s ostatními. To tež platí pro otázku ehm, dalšího vývoje v zemích původu. Samozřejmě pomoc je vždycky vítaná, ale myslím si, že e, e, celý ten vývoj v mnoha afrických e, státech by probíhal daleko lépe, kdybychom politiku s Afrikou ne, ne, nenahlíželi vždycky prioritně jen z pohledu toho, co je dobré pro nás, ale kdybychom těmto zemím dali eh, příležitost ehm, se eh, vybudovat vlastní průmysl, vlastní ekonomický cyklus, ehm, aby dál byli schopni eh, dále množit hodnoty sami, místo toho, aby kupovali levně suroviny a pak zase prodávali drahé produkty. Myslím si, že celý náš pohled na tyto lidi žijící na africkém kontinentu by měl být znovu přeskoumán. Jinak totiž problémy s diskriminací nevyřešíme. Ano, děkuji. Eh, chtěl jsem zúraznit v rámci tohoto usnesení to, že eh, tady eh, nejde jenom o Evropu, nejenom Afriku, tak o Evropu, jde o Afričany, kteří žijí a pracují mezi námi, kteří prostě si přejí aby měli rovné eh, pracovní podmínky a manévrovací pole a aby jim byla pochopena jejich stanovisko v době, kdy jde nahoru eh, a soupá diskriminace. Mm, eh, měli by politickou zastoupení a myslím si, že parlament už mm, před 20 lety tady bylo více poslanců, byli vysíláni sem jejich zástupci více, než dnes vlastně se to zhoršilo pro lidi afrického původu. A to se odráží také v některých v situaci na trhu práce a v některých sektorech jako například eh, policie, soudnictví. Tady by se to mělo zlepšovat eh, místo toho. A jak říkala je, eh, jsou tu situace, které zažíváme, například vzestup populismu. To je všechno velice očividné. Takže jsem velice potěšen, že se dostaneme předu s tímto usnesením a myslím si, že když jsme začali pracovat na návrhu tohoto usnesení, tak jsem si říkal, jestli je tu něco, co bychom mohli udělat. Mm, takže bych eh, chtěl poděkovat sekretariátu za to, že jsme měli možnost eh, udělat něco, eh, co sice je citlivá otázka, ale je to velice důležité na tom pracovat. Ještě jednou chci poděkovat Cecil Silkingy za to, že dala podnět k vzniku tohoto usnesení svou prací a také prací, která byla odvedena minulý týden. Časový plán budeme schvalovat ehm, návrh eh, usnesení v tomto výboru 10. prosince a diskuzi povedeme a hlasovat budeme na plenárce v lednu, eh, prvním eh, v lednu, v lednu zasedání. Takže mm, doufám, že o tom budeme pracovat, budu se na to těšit. Děkuji ještě jednou všem, kdo umožnili toto usnesení. Děkuji, kolegové. Tak a přecházíme k bodu číslo 7 pořadu jednání. Bod 7, to je zpráva, eh, jde o eh, cestu delegace výboru LIBE eh, do Varšavy ve dne 19. až 20. září. A šéfem této delegace nebo této mise jsem já. Chtěl bych jenom nastínit pár technických aspektů a pak předložím krátkou zprávu předtím, než budeme diskutovat o této misi. Vážení kolegové, právní stát a mise eh, která se věnovala situaci v oblasti právního státu v Polsku, ve Varšavě. Eh, to je velice eh, citlivá otázka. Chtěl bych poskytnout pár technických informací k tomuto. Byl jsem předsedou této delegace. Eh, zelené to byla paní Argentiny, eh, pak pan Tomaševsky, pan Engel, eh, paní Bay a paní Spinelli a paní Bercheron Ehm, eh, návrh stanoviska byl finalizován, ehm, byli to členové delegací jiných politických skupin a navíc eh, jsme tady měli prostředníky, eh, setkali prostředníky ve Varšavě a ehm, ti nám dali příležitost, měli příležitost vyjádřit se k návrhu stanoviska. Někteří využili této příležitosti a někteří k tomu neměli žádné poznámky a také jsme se setkali s zástupci polských úřadů. Ti se vyjádřili k návrhu zprávy a to je velmi důležité se o tomto zmínit zmínit. A byl tady dopis polského velvyslance, byl tam pár konkrétních a obecných bodů a dopis polského velvyslance e, bude přílohou e, zprávy o této misi. Vypadl zvuk teďka, děvčata? Jo. Takže budu pokračovat teď a předložím vám Ehm, cíl eh, mise, eh, schůzky, které se konaly a které byly hlavními nálezy, eh, poznatky této mise, než přejdeme k ehm, diskuzi ke všem těmto tématům. Cílem, nejprve tedy cíl. Cílem eh, této mise eh, do Varšavy bylo lépe pochopit eh, probíhající reformy polského soudního systému, tak jak jeho realizovaly polské úřady. Šlo o dopady právní situace na situaci života občanů v Polsku, článek 7. Delegace se setkala se zástupci polské vlády, sejmu, senátu, zástupci politických stran, soudních institucí, zástupci OECD a mm, e, ostatních mm, z podnikatelské sféry a také se zástupci občanských společností. E, parlamentní delegace to bychom měli no, poděkovat všem prostředníkům, s kterými jsme se minulý týden znovu setkali u příležitosti jednoho slyšení. Děkuji jim za to, že byli k dispozici eh, časově. A delegace se, eh, poskyt, se snažila eh, s, co nejšířej diskutovat s těmito vládními zástupci. Je nám líto, že část těchto setkání nebyla možná, byla znemožněna a některé z některých setkání jsme se zase nemohli zúčastnit. Jako předseda delegace jsem požádal o setkání eh, s prezidentem Dudou, eh, premiérem, eh, ministrem pro spravedlnost a z strany. Žádné z těchto setkání nám nebylo umožněno. A navíc jsme jenom dostali takové polovičaté odpovědi od premiéra. Bylo to 19. září nás informoval, že nebude k dispozici. Jak jsem řekl minule, tak ehm, jako předseda této delegace vidím, si myslím, že je naprosto legitimní, aby, Polské, aby Polsko pokračovalo v reformě soudního systému a velmi pečlivě jsem naslouchal jejich eh, vysvětlení, které nám poskytovali zástupci úřadů, hovořili o reformách, ale chtěl bych jenom připomenout, že že po jejich přistoupení k Evropské unii polští soudci eh, tady působili jako evropští soudci a eh, měli by mít možnost, eh, měli by mít možnost jako takový působit. Mm, takže když jsme si vyslechli všechny zástupce a prostředníky těchto misí, tak jsme pak předložili, předložili ke klíčové nálezy a poznatky. Všichni členové delegace se s tím seznámili s výjimkou zástupců EKR. Mm. Delegace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 a to je první eh, závěr delegace, eh, leží na srdci aklamativní eh, dopady reformy soudního systému, to co, systému, který probíhá za poslední tři dny, jde ústavní soud, o běžné soudy, o Národní radu, nejvyšší soud. A zdá se, že tady je veliké riziko systematického ohrožení právního státu v Polsku. Kromě toho delegace se zabývala dalšími prvky, mm, například o slo složení a fungování ústavního soudu či tribunálu, pak eh, nezveřejňování nálezů tohoto eh, soudu, eh, pak nové reforma běžných soudů a také propouštění nejvyšších zástupců soudů mm, prezidentem. Je tu systematické, cíl, systematické cílené útoky proti soudům, zahajování disciplinárních řízení proti soudcům, těm, kteří jsou a také se, se dále nejsou dodržovány eh, závazky eh, a eh, neustále se akumuluje eh, moc v rukou ministra spravedlnosti a eh, vynakládá se politický vliv ministra spravedlnosti eh, na soudní, soudnictví. Toto bylo už odděleno od vlády. Tento systém další bod je složení a pravomoce nových soudů, dále celý volební režim, ukončování funkcí těchto soudců a politický vliv na soudnictví. Další bod, nový systém odcházení do důchodu důchodů soudců nejvyššího soudu. To, to znamená, že mají zkrácené pravomoce, odcházejí dříve do důchodu. A eh, Celkem to bylo 27 eh, eh, soudců. Existuje riziko, že budou nuceně odejít předběžně do důchodu. Dále eh, eh, to byly eh, pravomoce premiéra a prezidenta, jde o ovlivňování nejvyššího soudu, zase jde o odcházení do důchodu bez toho, aby byly udány logické důvody, aniž by měli tito soudci možnost se odvolat. Dále právní nejistota nebo odvol ve odvolacích řízeních vznikla nová komora nejvyššího soudu, která Eh, vydává eh, tyto eh, nálezy. Dále právní nejistota, která se týká budoucích voleb, je to nedostatek nezávislých soudů, nedostatek veřejné diskuze, možnosti konzultovat s jednotlivými aktéry tento proces, zhoršující se podmínky médií, která nemohou fungovat, například přístup k vládním zdrojům vládních informací a přestože tady je relativní svoboda médií, Mm, eh, máme tady velmi polarizovanou mediální eh, zprostředí. Eh, jsou tu, dá se říci, že jsou to konkrétní podmínky, které se zhoršují. Ten, mm, zhoršují se také podmínky pro neziskové organizace, co se týče financování nebo vypisování veřejných soutěží. Zvyšuje se administrativní břemeno a je tu menší možnost vést konzultace mm, ženy v Polsku, jejich situace, Eh, zvláště v některých mm, regionech mm, eh, omezení mm, práv, nedostatečný přístup k informacím, možnosti, možnost přerušení eh, těhotenství a podobně, nedostatek instruktivního dialogu s národními organizacemi, je to, to znamená doporučení Benátské komise, stejně tak jako doporučení Evropské komise není, nejsou respektovány. Ehm, máme-li shrnout parlamentní ehm, delegace s výjimkou zástupců EKR, pana Tomaševského ehm, a člena ENF, se zabývala klíčovými principy právního státu. Cílem bylo cíl byl dosažen, je tady separace pravomocí, právní nejistota, nemožnost vykonávat určité eh, funkce, eh, vliv na eh, soudnictví. A e, proto e, jsme e, udělali takovou analýzu za Evropskou komisi a zjistili jsme, že je tady velké riziko vážného porušení právního státu ze strany polských úřadů. Vážení kolegové, tak to byla moje zpráva. A jak jsem již řekl, zpráva bude přílohou k dopisu, který zaslal polský vyslanec a nyní se zeptám kolegů, jestli mají nějaké poznámky eh, k tomuto návrhu zprávy. A vím, že tady jsou nějací kolegové, kteří by něco, eh, jsou tady kolegové, kteří byli v delegaci. Paní Sažentiny eh, byla členkou delegace, možná bude chtít udělat nějaké poznámky. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já si velice cením skutečnosti, že jsem mohla s delegací vycestovat. Bylo dobré, že se uskutečnila týden poté, kdy jsme v parlamentu odhlasovali zprávu o Maďarsku. A hlavně bylo podle mého názoru důležité, že jsme tu stanovili určitý trend, že tedy abychom podle článku 7 mohli postupovat řádně, vycestujeme do země, setkáme se s příslušnými úředníky, orgány, institucemi, občanskou společností, novináři či právníky. Ehm, trošku podivné bylo, že jednoho dne jsme dopoledne navštívili ten právní institut, který vlastně projednává to přijímání či propouštění eh, soudců v dnešní době um, tam zasedají i členové parlamentu a odpoledne jsme navštívili Senát a hovořili s členy Senátu a jeden z nich řekl, to je pěkné, že se znovu setkáváme, byl jsem přítomen i dopoledního zasedání té dané rady týkající se dohledu nad právníky a to jasně prokazuje tu problematiku, kterou tu vlastně projednáváme. Pak další věc, ne přímo k závěrům, protože já velice souhlasím s tím závěrem, že co jsme také ocenili, že jsme mohli nahlédnout na širokou škálu témat ohledně právního státu, demokracie, základních práv v Polsku, než tedy to úzko, uh, úzké zaměření podle komise postupu podle článku 7. Tedy setkali jsme se třeby, třeba i s novináři a dotazovali jich, a to je velice důležité, protože prostě nemůžeme zjednodušovat postup podle článku 7 na čistě soudní téma, když je tu i možnost přenosu zodpovědnosti na někoho jiného. A myslím si, že je dobrá zpráva, že polská vláda rozhodla změnit svoji legislativu, co se týče odchodu soudců nejvyššího soudu do důchodu. Nicméně obávám se, že toto je argumentace také proti naší radě, která už tři čtvrtě roku projednává Polsko. Vidíte, zase další instituce může převzít iniciativu a to odebere to vinění z naší strany. A myslím si, že by to mohlo být takovým jasně logickým závěrem z rady, že se snaží Ehm, opět eh, poukázat, že komise má ochraňovat plnění smluv a že věc by se měla přednést před soudní dvůr a pak by se tedy věc měla jaksi rozhýbat. Není to jenom tedy otázka evropského aký, to téma je poměrně rozsáhlejší. Takže bylo dobré, že jsme mohli setkat s různými aktéry v Polsku a určitě je to velice uh, ocenitelné, že parlament takto vlastně vytváří nový způsob, novou cestu, jak postupovat, jak, se, jak uchopit tématu, nevracet se jenom k nějakému rutinnímu projednání, ať se to jedná tedy o jakýkoliv členský stát. Děkuji, Judith. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak. Nic osobního <laughs> myslím, že všichni polští členové už odešli, kteří tu byli a, a nyní tu nejsou. Takže ještě několik formálních informací. Měl bych tedy také poděkovat členům této delegace takže co se jeho zorganizování týče, chtěl bych poděkovat sekretariátu a všem kolegům za všechny politické skupiny, kteří se zúčastnili. Budete mít tedy tu zprávu. Projednali jsme ji se s politickými skupinami s výjimkou EKR a ENF, pokud by měl e, někdo ještě v průběhu dnešního zasedání námitku, tak ji předložte do konce zasedání, jinak bude automaticky tedy tato zpráva schválena tak, jak je to při běžném schvalovacím procesu zpráv e, z delegací. Ještě někdo se hlásí o slovo? Jenom pokud mi dovolíte jednu věc ohledně postupu. Já bych chtěla říci, že si myslím, že je velice důležité, aby u takové zprávy byli všichni vyslyšeni. A vy jste řekl, že alespoň tedy postup podle článku 7 by měl být následován v daném místě toho členského státu a tam tedy zapojit všechny aktéry i ze strany těch nevládních eh, organizací, já určitě nechci říkat, že tak tomu bylo nyní, ale v budoucnu by Libe měla opravdu zajistit, že u tak důležitých témat se setkáme a vyslechneme si všechny aktéry. Ale ještě jedna věc, protože je to podle článku 7, tak se to vrátí ještě jednou na radu, že tedy zpravodajové budou znovu vyslyšeni a pokud k tomu dojde také v případě Maďarska, tak určitě bude důležité, aby někdo za Libe, někdo z těch kolegů, kteří byl do toho zapojen, by tam, se tam dostavil, aby jaksi jeho či její hlas byl vyslyšen. A je důležité taky, ta zpráva byla přednesena před ty příslušné premiéry či příslušné ministry na úrovni rady a myslím, že i pan předseda Tajany by o tom to měl vědět. Je tedy důležité, abychom my za nás za libe vyslali někoho, abychom prokázali, že jsme profesionálové, někoho, kdo by dokázal vysvětlit tu situaci, zejména pokud tam budeme mít konkrétně zadanou skupinu někoho v libe, kdo by vám jaksi mohl být v tomto nápomocný při tom reportingu radě. To je jenom takový návrh pro, to nasled, pro ten následující follow-up, tak jako to bylo v případě Maďarska. Děkuji k té první věci, k tomu zapojení nevládních organizací. Tady eh, si myslím, že všechny naše delegace věnují velkou část práce právě v tomto kontaktování těchto druhů subjektů a že se snažíme vždycky mezi ty účastníky našich setkání zahrnout nevládní organizace a vč- vyloženě v této zprávě byly vyjmenováni i byly napsány ty jejich připomínky, které jsme si vyslechli a pak i naše reakce. A také ostatní politické skupiny se na to podívali, i když jak ta účast je omezená, ale musím říci, že podstatná část politických skupin to schválila dnes dopoledne. A k postupu, ano, komise zahájila to řízení a vlastně tady ta naše pravomoc v parlamentu je omezenější my můžeme tedy do Polska vyslat delegaci, vypracovat zprávu, takže děláme tedy, co je v maximálně možné míře této působnosti možné. A tuto zprávu tedy představíme, předneseme a budeme pracovat podle stanoveného postupu. Děkuji vám. Ještě někdo se hlásí? Ne? Takže pokud nebudou žádné námitky, ze strany skupin, tak bude i tato zpráva přijata. Kolegové, takže myslím si, že učiníme přestávku do 16.30 k tomu dalšímu bodu týkající se informačního vízového systému. Pan zpravodaj tu ještě není. Přerušujeme do 16.30 a děkuji vám za trpělivost. Takže vážení kolegové, nyní se budeme věnovat eh, zpracování nebo projednání pozměňovacích návrhů týkajících se eh, nařízení o interoperabilitě obdrželi jsme 483 eh, pozměňovacích návrhů do lhuty 13. listopadu. Od té doby pan zpravodaj i stínoví zpravodajové se snažili dosáhnout kompromisních návrhů. Proběhla čtyři zasedání, včetně zasedání stínových zpravodajů. Vše probíhá plynule. A nyní bych tedy panu Koeliovi, panu zpravodaji, předal slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak víme, máme tu tedy téměř 500 pozměvacích návrhů, předložených téměř všemi um, politickými stranami. Z těch setkání tři proběhla za účasti komise Ehm, další čtvrté se stínovými zpravodaj a máme ještě pět dalších setkání naplánovaných do konce tohoto roku. Ehm, chtěl bych, aby se všichni připojili, aby kompromisy pokryly maximální možnou míru pozměvacích návrhů. Některé linie už jsou tu poměrně jasné. Většina skupin souhlasí s existencí toho systému a že ve všech věcech týkajících se interoperability parlament už má svůj postoj. Co se týče přístupu k prosazení práva, většina skupin souhlasí s principem poskytnutí přístupu a co se týče retenčních lhůt, tady většina souhlasí s tím textem, který je již nyní v platnosti. Většina skupin také souhlasí s posílením ochranného rámce je jasné, že podstatou návrhu je ochránit Schengen 2 držitele dlouhodobých víz a také ti, kteří drží obecně víza, mohli mít přínos z volného pohybu, aby mohli volně cestovat po šengenské oblasti. Takže eh, držitele dlouhodobých víz a držitele rezidenčních kart by měli být tedy zahrnuti. Je to takový přirozený další krok. Takže myslím si, že je možné dosáhnout postoje ehm, parlamentu. Doufám, že se nám podaří zajistit většinu od politických skupin a dále zahájit tedy jednání od počátku příštího roku, tedy již za ehm, rumunského předsednictví. Děkuji Karluši. A nyní tu máme stínové zpravodaje a hlásí se pouze jedna, a to je Marie-Christine Veržiat. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě vždy potěšením eh, spolupracovat s panem eh, Coelho, i když někdy máme naprosto zásadní eh, nedorozumění nebo neschodu názoru. Já si myslím, že jsem autorkou více než čtvrtiny pozměňovacích návrhů, ale jak řečeno na stínovém zasedání, většina jsou to principiální pozměňovací návrhy, protože my jsme proti rozšíření působnosti neomezenému rozšíření a univerzálnímu rozšíření používání eh, toho systému VIS. A já jsem eh, to tady zkoumala a eh, původně se toto týkalo pouze severní Afriky a potom Eh, se ta geografická zóna rozšířila na celé, eh, celý Blízký východ a eh, země zálivu a teď už to vlastně se vztahuje na celý svět. A my jsme proti tomu, aby se takto rozšiřoval ten informační systém. Ehm, my tady vytváříme nějaký specifický nástroj v nějakém určitém rámci a potom se postupně rozšiřuje geograficky a i vlastně pokud jde o ta používána data. A to přesně je nám dnes tady navrhováno. Když zjistím, že VIS eh, měl více než 65 milionů žádostí o víza v květnu minulého roku a 45 eh, milionů digitálních otisků, otisků prstů, tak tady opravdu v té současné situaci vytváříme nástroje, které se nakonec asi obrátí proti progresistům a demokratům a to eh, se mi nelíbí. A to tím více, že my eh, tady eh, teď do toho budeme zahrnovat i děti. Dítě je dítě a nezletilec je nezletilec až do 18 let, takže pod 18 let se to musí zohledňovat a my tady vytváříme ustanovení, kde je to 13 eh, let a pak se to zase snižuje 6 let a tak dále. Takže já si myslím, že tady bychom se měli sladit, alespoň pokud jde o některé věci v této záležitosti, abychom zabránili tomu, že třeba nezletilí nebudou předmětem některých postupů, které se tady navrhuje. Chtěla bych obnovit Eh, můj protest proti využívání externích poskytovatelů a i eh, tady se pokusím být umírněná. Eh, ve chvíli, kdy máte velmi přísný rámec v této věci, tak my zároveň víme, že v jižních zemích, zejména v afrických, tito poskytovatelé služeb postupují velmi Eh, destruktivním způsobem. Čím je někdo chudší, tak tím je to výzum dražší. Pokud, jde tedy, pokud do toho i zahrnete korupci, tak to samozřejmě není přijatelné a my samozřejmě tady musíme ponechat tu možnost, aby žadatel měl možnost předložit svou žádost v rámci diplomatických služeb. Eh, a jsme také proti rozšíření eh, těch dat, které jsou sbírána, zejména pokud jde o biometrické prvky. Přáli bychom si, aby systém víz zůstal i nadále nástrojem, který slouží udělování víz a eh, nesmí se to takto multiplikovat k čemu by to všechno sloužilo, kdybychom neustále zmnožovali ta data a možnosti, jak vstoupit do toho systému ze strany různých orgánů, včetně represivních orgánů. Takže já si myslím, že tady nás čeká ještě velký kus práce abychom eh, tam vytvořili vhodný rámec pro toto ustanovení, tak aby nemohlo být používáno nežádoucím způsobem a nebo aby se tak v budoucnosti nemohl rozvinout. To by mi opravdu velmi vadilo a já si myslím, že by bylo velmi obezřetné, abychom sem zapracovali určitý počet pojistek, které by eh, zaručily um, to správné fungování. Eh, něco takového by si ten předkladatel v roce 1984 nedovedl představit eh, a my to tady přesto vytváříme a to mě opravdu velice zlobí. Děkuji. Děkuji, Marie Kristýn. Ještě někdo další se hlásí? A myslím, že tu máme zástupce komise. Prosím. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně za komisi. Ano, my se také těšíme na zahájení jednání v rámci re- trialogu ohledně tak důležitého tématu. Děkujeme panu zpravodaji i dalším členům. Je to i pro komisi důležité téma, takže doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody ještě v rámci tohoto mandátu. Těšíme se na spolupráci. Děkuji. Datum hlasování na výboru Libe zatím ještě nemáme upřesněn, takže Karlš, prosím, hlásíte se ještě se závěrečnou poznámkou. Eh, Chtěl bych pouze poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Myslím si, eh, že pracujeme ve velmi příznivé atmosféře a tak, jak uvedla paní Veržiat, máme tady některé naprosto principiální otázky, já si to velmi dobře uvědomuji. Myslím si ale, že jsou tady další otázky, eh, kde eh, na to můžeme stavět a pokud jde o ty zásadní záležitosti, které paní Veržiat tady vyzdvihla, po zasedání stínových zpravodajů vnímám, že je, se tady rýsuje určitá většina na výboru a pokud eh, s nimi budeme moci počítat, tak to zkrátka prosadíme a pokud ne, eh, tak eh, tam budeme muset zkrátka opravdu uplatnit jiné postupy. Zkrátka to pravidlo té většiny je demokratické a musí se takto postupovat. Děkuji, Karlosi. Děkuji vám. Jste tu jenom dva, ale myslím, že proběhla řádná rozprava. Děkuji vám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 nařízení 539 2001, nicméně v mezidobí toto již bylo kodifikováno a kodifikovaná verze byla v úředním věstníku již zveřejněna, takže nyní se stala nařízením 1806 2018, takže takto zatím to proběhlo, co se týče tedy postupu. Jak jsem již předeslala, je to tedy součástí přípravných opatření v případě, že to nebude eh, dohoda, tedy tohoto scénáře bez dohody a Spojené království odstoupí od EU 31. března. Bude to tedy třetí země, takže je zapotřebí stanovit, zda občané Spojeného království jako tito občané třetí země budou podrobeni těmto požadavkům při překračování externích hranic, anebo zda to bude výjimka. Je důležité tedy abychom měli opravdu právní jistotu, aby pohraničníci prostě jasně věděli, jak postupovat, jak vynakládat s britskými občany. Co se týče tedy tady toho určení, je tu celá řada kritérií. Máme tu tedy i to nařízení Rady 1806, nový článek 1. Tam je výčet kritérií, není tedy úplně uh, rozsáhlý, spíše se bude rozhodovat případ od případu, kdy se tedy buď rozhodne eh, na základě rozhodnutí komise eh, zaslání zpět do třetí země, nebo se bude postupovat jinak. Ta kritéria zahrnují nelegální migraci, eh, veřejný pořádek, otázka bezpečnosti, ekonomická situace, obchodní podmínky, externí vztahy, s eh, Unii a danou zemi a pak také dopady na regionální koherenci a reciprocitu. Komise tedy zvážila tato kritéria, co se týče Spojeného království a dalších, jako například bezpečnostní charakteristiku dokumentu vydaného Spojeným královstvím a došla k závěru, že občané Spojeného království budou mm, mít výjimku, co se týče vízové povinnosti při vstupu na území EU pro krátkou dobu. V tom vysvětlujícím prohlášení je vysvětleno, že se zvažuje tedy zeměpisná blízkost, sdílené hodnoty, demokracie, právní stát, ekonomické propojení, úroveň obchodních vztahů a výjimka tedy pro krátkodobé pobyty mezi e, Spojeným královstvím a EU 27 členech za účely tedy prázdnin, volného času a podobně. Takže toto vše bylo zváženo, že tento druh e, cestování bude bezvýzový styk pro britské občany, že to bude ekonomicky výhodné pro EU i její členské státy. A jak jsem předeslala, jsou tu i další podrobnosti toho zhodnocení, včetně statistik, obchodu, importu, exportu, počet výjezdů, také občanů EU o 27 členech a Spojeného království. Je třeba také brát v potaz, že po budoucím vstupu v platnost toho systému vstupy i výstupy, Poté, co se tedy budou uplatňovat eh, tedy i ty legislativní texty na občany Spojeného království, tak eh, že tedy tam se bude také zvažovat eh, ta bezpečnostní otázka, možnost rizika a tam se rozhodne tedy o příslušných prověřováních na hranicích. Takže co se týče ustanovení, máme tu tři články. V článku 1, 2 komise navrhuje určité odkazy na Spojené království v příloze 2 nařízení s výjimkou těch občanů, kteří jsou odkázáni v části 3, kteří už byli tady zahrnuti do přílohy 2 stávajícího nařízení, takže pro tyto kategorie se situace nezmění. V praxi to bude znamenat, že návrh se bude týkat pouze britských občanů, kteří jsou také občany Unie a nyní tedy si užívají eh, svobody pohybu, mohou cestovat volně po Unii bez víza. Takže společná cestovní eh, zóna eh, Spojené království Irsko, ta nebude postižena. A pak jsou tu další technické změny tomuto nařízení. Jedním je změna článku 4.3b, to je odkaz eh, na Spojené království. Toto ustanovení se týká Spojeného království jakožto členského státu při neuplatňování šengenského aky. Nicméně členské státy podle stejného ustanovení budou pokračovat. To je v odstavci D 4.2 být i nadále vyloučeni z vízové povinnosti, co se týče uznávání uprchlíků a občanů bez příslušníku, příslušnosti občanů z třetích zemí, pokud budou tedy mít cestovní dokument vydaný ve Spojeném království. Ten daný členský stát i nadále bude moci tedy umožnit tu výjimku z vízové povinnosti dané osobě, ale je třeba notifikovat tuto skutečnost s odkazem na příslušnou část nařízení. Pak další technická záležitost, nicméně to bude automatický dopad toho e, zrušení. Článek 4.2e také mohou vyloučit eskorty lidí, to jsou povinnosti, vízové povinnosti podle článku 1 týkající se eskortování osob do členských států. Tam bude tedy také výjimka, ale povinnost notifikace v souladu s nařízením. A co se týče reciprocity, tam je konkrétní ustanovení článek 2. Možná víte, že spojené, vláda Spojeného království oznámila záměr eh, nestanovovat pro krátkodobé pobyty občanů EU vízovou povinnost pokud se také nezmění legislativa Unie vůči britským občanům. Takže tady se zdůrazňuje otázka eh, reciprocity, ale je tu stanoveno, že v případě, že Spojené království zavede vízové požadavky pro národní eh, občany alespoň jednoho státu, tak tento mechanismus reciprocity, jak je již stanoveno v nařízení, by se měl uplatnit podle a podle toho parlament, komise, eh, rada a členské státy by měly tedy postupovat příslušně. Takže je tu výzva komise rychle postupovat a něco změnit v případě nedodržování reciprocity tedy ta notifikace členským státům, protože notifikace je prvním takovým krokem v případě nereciprocity. A pak tu tedy apeluje na spoluzákonodárce, aby uplatnili tento mechanismus reciprocity. Poslední článek 3, vstup v platnost, což bude tedy datum 31. března pro toto, tuto možnost bezvizového styku od tohoto dne odstupu Spojeného království, tedy toto vstoupí v platnost i v případě, že tedy to nakonec bude jiné datum, anebo eh, Evropská rada společně s rozhodnutím britské vlády stanoví jiné datum, takže všechny tyto scénáře jsou zde popsány. Takže to byla stručná prezentace návrhu. Komise tedy apeluje na další instituce, aby pracovali urychleně, aby se bral v potaz eh, to, že je třeba vše schválit před březnem příštího roku, tak, eh, roku takže to je stručně obsah návrhu. Děkuji. Děkujeme vám velice že obšírné eh, připomínky, nebylo to stručné. Um, ano, teď eh, je tady to referendum, ale uvidíme, možná kdyby došlo k referendu, tak bychom měli výsledek negativní, ale dobře, o tom nechci hovořit. Dobře. Máme tady před prezentaci té zprávy do konce eh, ledna, takže to je velmi dlouhá doba v politice, takže uvidíme, co se staje. Eh, eh, v naší politice není to tak u všech, ale u nás je to každopádně jako století, takže uvidíme, uvidíme, jak se to vyvine. Děkujeme komisi. A teď už neočekávám, že by se k tomu chtěl někdo další vyjádřit. Eh, k této eh, zprávě. Děkuji kolegové, děkujeme komisi za velice podrobnou prezentaci, velmi si ji ceníme. Vážení kolegové, v 17.20 budeme mít eh, hlasování. Musíme se držet našeho harmonogramu, protože kolegové eh, v pondělí přijíždějí, takže eh, v 17.20 budeme hlasovat, ale bude to opravdu přesné. V 17.20 sdělte to všem svým kolegům, aby si přinesli své hlasovací karty a opravdu budeme pokračovat v 17.20. Um, uh, Vážení kolegové, ti z vás, kteří tady někoho nahrazují, připomínám, že budete potřebovat elektronické karty, takže ti z vás, kdo tady nejsou těmi obvyklými plnoprávnými členy Libe. Připomínám, že musíte mít elektronické karty a můžete je získat tady na třetím patře. Toto bude celé elektronicky, takže prosím, dojděte si pro kartu, pokud ji nemáte u sebe. Pouze, vás, pouze vám připomínám, že budete elektronickou kartu potřebovat. Zejména to připomínám našim náhradníkům, ti, kdo tady nahrazují naše obvyklé členy. Budeme hlasovat v 17.20. Welcome, colleagues. <clears throat> We, uh... Eh, vítám vás zpět, kolegové. Začneme eh, s velmi eh, dnes dlouhým hlasováním. Já tedy velmi ocením, pokud budete spolupracovat a pouze bych rychle připomněl těm kolegům, kteří obvykle na výboře nehlasují. Všechno bude elektronicky, takže prosím, připravte si elektronické hlasovací karty pro všechno hlasování. Pokud je nemáte, můžete je získat zde na třetím patře. Začneme prvním eh, bodem, eh, který je k hlasování, a to je eh, hlasování o zprávě z vlastní iniciativy humanitární víza Juan Fernando López Aguilar a ti kolegové, kteří, nebo byl tady rozhodnuto 15. listopadu na základě rozhodnutí koordinátorů z 19. listopadu byl, eh, bylo povoleno, aby výbor LIBE eh, tady postupoval takto dle článku 35 a pravidla 36 ehm, procedurálních pravidel. Máme 46 pozměňovacích návrhů a předtím, než začneme hlasovat, tak eh, si chce vzít slovo pan Lapes Aguilar a měl bych také uvést, že pan Becker také naznačil, že stahne všechny svoje pozměňovací návrhy eh, k této věci. Takže pane López Aguilar, eh, stručně si můžete vzít slovo. Řekl jste to správně. Ano, ten proces, který nás dovedl až sem, byl rozsáhlý. Stejně tak to hlasování, které nás čeká, bude rozsáhlé. Byla to opravdu doba tvrdé práce, zejména v těch posledních týdnech, dnech a hodinách. Opravdu musím využít této příležitosti, abych poděkoval všem těm, kteří jsou ochotni podpořit to obrovské úsilí o kompromis, které stojí v pozadí tohoto dlouhého hlasovacího seznamu, který byl opravdu s velkým úsilím vypracován. Byly tam obrovské extrémy a snažili jsme se dosáhnout opravdové rovnováhy. Jednali jsme mezi sebou, ustupovali a pracovali tak, abychom tu měli přijatelné kompromisy a zároveň nestratili ze zřetele. Za prvé, to, že je to příležitost zapracovat sem rovnováhu, maličkou, ale opravdu rovnováhu do této legislativní eh, doby ještě tu mít ten proces pro humanitární víza což vyplynulo tedy z této zprávy pro vlastní iniciativu. Byl to vlastně výsledek takové, řekněme, reakce určité spravedlivé věci ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují, zejména těch, kteří přeplavali středomoři, aby dosáhli evropského území. Nikdy by neměli možnost toto překonat s legálním způsobem. A nyní je tedy na Evropské unii, aby prokázala, že tu má určité legální ustanovení, že je tu určitý rámec, který umožní jejich přijetí. Takže opravdu vš- oceňuji práci všech, všech stínových zpravodajů, kteří toto umožnili a kteří opravdu se snažili jít cestou kompromisu. Já vám tedy všem děkuji a všem členům Evropského parlamentu. Thank you, Juan. Děkuji. A já to i novým zpravodajům za jejich práci. Budeme tedy hlasovat 16, 17, 18 a 32 blok zahajuje hlasování. The vote is closed. Uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Closed. Hlasování je u konce a je to zamítnuto. 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 28. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Citace 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 6. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 8. Zahajuji hlasování. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a blok. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Jsou zamítnuty. Děkuji, Birgit. 32, to uděláme unblock. Pardon, 33, zahajuji hlasování. Mám. Končím hlasování. Zamítnuto. 34 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A závěrečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali jste, končím hlasování a je to schváleno 37 pro, 10 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaj. Vážení kolegové, nyní se dostáváme k dalšímu hlasování. Jde o kodex společenství o výzech. Jenom eh, chci eh, předeslat, že tady nebylo mnoho eh, kompromisů, takže vízový kodex a rozhodnutí o interinstitucionálním jednání o složení jednacího týmu. Eh, pravodajem je opět Fernando López Aguilar a kompromisních pozměňovacích návrhů. Eh, tam je větší počet kompromisních návrhů a bude tam muset eh, být odhlasováno mnoho jednotlivých pozměňovacích návrhů. Takže chci jenom upozornit, že to bude opravdu dlouhé hlasování. 95, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, máme tady o jeden hlas za EPP navíc, takže prosím, eh, opravte to. A teď eh, tedy je to hlasování u konce. Bylo to schváleno. Nyní přejdeme k 39. tran. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to schváleno. 97 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Devadesát osm zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. 99, ehm, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to zamítnuto. 103, zahajuji hlasování. Je to u konce. Zamítnut. Zamítnuto. 100, ehm, 101, identické, zahajuji hlasování. Je to u konce. A schváleno. 102. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnut. 104. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 105. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Takže schváleno. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 108 zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 109 zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. 8. Zahaj, eh, hlasování je zahájeno. U konce. Schváleno. A 110. zahajuje hlasování. Hlasování u konce. Schváleno. A 112. zahajuje hlasování. A 9. Zahajuji hlasování, jsou identické. Hlasování u konce. Schváleno. 111. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 113. 114. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 115. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Chcete o tom hlasovat unblock? Ano, dobře, takže hlasujeme unblock. 116 až 120 Zahajuji hlasování. Až 121? Nemůžeme takto postupovat. Prosím, to, to, to na mě už neskoušejte, to nebude fungovat, tak to pouze uh, prodlužujeme. 116. Hlasování je u konce k 116. Je to schváleno. Budeme to dělat tak rychle, jak to půjde. 117. Je to u konce. Zamítnuto. 119. Hlasování u konce. Zamítnuto. 120 zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 11 zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Je to schváleno. 121 zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. 122. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 123. zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto 124. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 126. zahajuje hlasování. Končím hlasování. to. 125, zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 127, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. 49, zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 128 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 129 zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Uh, Elmar se vrátil. Zamítnuto. Eh, Tran 42 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tran 46, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 132. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. to je jmenovité hlasování, požádalo o něj EPP. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 134 zahajuji hlasování. 134 a 12 jmenovité hlasování požádalo o něj EPP. Omlouvám se, kolegové, není to 134 a 12, říká pan předseda, ale budeme hlasovat o 135. Zahajuji hlasování. Omlouvám se vám, říká pan předseda, hlasujeme o 135. pět končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromisní eh, pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Je to schváleno. A nyní eh, kompromisní návrh 4. Eh, zahajuji hlasování. Kompromisní pozměňovací návrh 4 na straně 10. Hlasování je u konce. A bylo to schváleno. 159. Zahajuji hlasování. Je to na straně 13 mého hlasovacího seznamu. 159. Já bych asi neměl uvádět z eh, eh, ty strany. Hlasování je u konce, bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh tran číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 160 eh, a TRAN 55, to jsou dva identické návrhy. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 5. zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 6. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 26, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Eh, schváleno 168. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 160, ne, pardon, 20. 27? Ano, 27. Ano, ano, mám to tady, 127. Já vás prostě jenom zkouším. Končím hlasování. Uh, 169 zahajuje hlasování. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 170 eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 174. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 175. Hlasování je u konce. Zamítnuto a teď 176. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 177 a 178 identické zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 179. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. Kompromisní eh, pozměňovací návrh eh, TRAN. Zahajuji hlasování. Číslo dvě. Ukončuji. Přijato. 180. Eh, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 181. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 182. Zahajuji. Končuji. Přijato. 183, tak pardon. Pozměňovací návrh 30, 182 a trend 60. Eh, 52. Eh, tak promiňte, uko, za, zahajuji, ukončuji, přijato. 31 pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 186 zahojuji, ukončuji. Zamítnuto. Kompromisní eh, návrh 7. Zahojuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 195 a 196. Ehm, jmenujte hlasování EPP. Zahajuji hlasování. 195, 196, jmenujte hlasování, EPP, za, ukončuji hlasování. Tak není ukončeno. Velmi pomalu se pokračuje v tomhle hlasování, co se děje. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 34, zahoji hlasování. Ukončuji Zamítnuto. 197. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 198. Tak ne. 190. Tak taky ne. 201. Ehm, zahajuji hlasování, tak to také jmenovité hlasování, k to požádalo EPP, eh, e musím, to musím říct. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 203. Zahajuji. Ukončuji. Zamítnuto. 204. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. Kompromisní eh, návrh 8. Aha, tak jmenovité hlasování zažádalo EPP. Musím to říkat. Dobře, teď ukončuji hlasování. Přijato? Tak, teď 225 pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 225, eh, zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. 226 zahajuji. Končuji hlasování. Zamítnuto. 227 zahajuji. Ukončuji. Zamítnuto. 228 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 230 eh, pozměňovací návrh. Zakajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 38. Zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. 231. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato 233. Zahajuji hlasování. 233. Ukončuji. Přijato 39. Zahajuji. Končuji. Zamítnuto. 234 zahajuji hlasování. Zamítnu to. 235 zahajuji. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 236 zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 237 zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 238 zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnu to. 239 4, 0, je to identické. Zahajuji hlasování. 240, 41. Ukončuji. Zamítnu to. 242. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnout. 243. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 41. Zahajuji hlasování. Ukončuji. to. Tran 74 zahajuje hlasování. Ukončuji. to. Stran 75 zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. Tran 76 zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 244 zahajuji hlasování. Ukončuji ho. Zamítnuto. 245 zahajuji. Ukončuji. Přijato 242. Zahajuji, ukončuji. Přijato. 247. Zahajuji. Končuji. Zamítnuto 43. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Schválno. 249. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 44. Zahajuji hlasování. Končuji ho. Přijato. 250. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 251. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 252. Zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. 257 zahajuji. Končuji. Zamítnuto. 253 zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. 254 zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto 255. Zahajuji hlasování. Končuji ho. Zamítnu to 256 zahajuji. Končuji. Schváleno 258 zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto 259 zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnu to. 260 zahajuji. Ukončuji. Zamítnu to. 261 zahajuji. Končuji. Zamítnu to. 262 zahajuji hlasování. Končuji. Přijato 264, zahajuji. Končuji. Zamítnuto 265, zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. 266. Jmenovité hlasování zažádalo EPP, zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. 45, 267 identické, jmenovité hlasování, zažádám EPP, zahajuji. Ukončuji. Zamítnuto. 268 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 269 zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto pozměňovací návrh 270. Zahajuji. Ukončuji. Zamítnuto 271. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 273 zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. 274 zahajuji hlasování. Končuji. 275 zahajuji. Končuji. Zamítnuto 276, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 47, 277, identické. Zahajuji, ukončuji. Bylo to přijato. 278, zahajuji hlasování. Tak, pardon. Tady. Ano, omlouvám se. Je tak 270, 279 znovu. Otevírám hlasování. Nevím, proč jsem mm, vyhlásil 278. Teď máme 279. Eh, zahoji, ukončuji. Bylo přijato. 280 zahoji hlasování.

Zamítnuto 284. Zahajuji. Zakončí hlasování. Přijato. Vodní texty 49, eh, jmenovité hlasování, žádost EPP, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 50. Zahajuji. Tak, pardon. 51. Tak ne. 52. Zahajuji hlasování. 52. jmenovité žádost EPP. Zahajuji hlasování, omlouvám se, musím to všechno opakovat. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 53. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto 54. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto 55. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato 56. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato 58. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 59. Zahajuji hlasování. 59. Vidíte text 4. Končí hlasování. Zamítnuto. Tran kompromis 3. Zahajuji. Ukončuji. Přijato. 60. Zahajuji hlasování. Omlouvám se za to, že dávám tyto pokyny. Eh, eh, Pozměňovací návrh 60. Ještě hlasujeme, ukončuji hlasování. Přijato. 61. Zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. 62. Zahajuji hlasování. Končím. Už budeme skoro hotovi. 63. Zahajuji a pardon, to bylo identické. O jedno méně, dobře, tak ne. 65. Omlouvám se, 65. Stroj se už unavil. 65, ukončí hlasování. Zamítnu to. 66. Zahajuji. Ukončuji. Zamítnu to. Tran, pozměňovací návrh 17, zahajuji hlasování. Ukončuji ho. Přijato. Tran 18, zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. Pozměňovací návrh 67, zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. Pozměňovací návrh 68. Zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. 69. Pozdě zahajuji. Končuji. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 70. Zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. 71. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. Tran 20. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. Pozvací návrh 73, jmenovité hlasování, žádost EPP, zahajuji hlasování. Ukončuji. Tak ne? Promiňte. Co se děje? Tak, pořád ještě hlasujeme z nějakého důvodu. Končuji hlasování. Pardon, tak přijato. Nevím, co se teď stalo, kolegové, ale přesto se omlouvám. 74. Zahajuji hlasování. Tak, 76. <laughs> Zahajuji hlasování. 76. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 3, 77 a 78 jsou identické. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 79, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 80, tak 81, zahajuji hlasování. 81. Ukončuji. Zamítnuto 82, zahajuji hlasování. 82. Ukončuji. Přijato. Další je TRAN 26, 27. Nebyly schváleny TRANu, takže o těchto hlasovat nemusíme. Přecházíme k 83. Zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto 84. Zahajuji hlasování. Končuji. Přijato 86. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato 87. Mluvnete hlasování. Žádost EPP. Zahajuji hlasování. Ukončuji. 87. O tomto hlasujeme. Je to zamítnuto. 88 zahojí hlasování. Jmenovité. Překvapivé. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 89 zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 90 zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 91 zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. Tran a pozměňovací návrh 33 zahajuji. Končuji. Přijato. 92 zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Tran kompromisní návrh 4 zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. Pozměňovací návrh 4 zahajuji hlasování. Tak už tam budem. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 93 zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. Pozměňovací návrh 94 zahajuji hlasování. Končím. Taky přijato hlasování k textu v pozměněné podobě té hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končuji hlasování. Přijato 27, 15 proti, 4 eh, se zdrželi. A teď budeme hlasovat o rozhodnutí vstoupit do jednání. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Přijato 45, 28, 40 zdrželi. Gratuluji všem stínovým zpravodajům a veškerému personálu. Tak. Two votes, yeah. Three votes, because we need 31. Jak vidíte, absolutní většina. Right, colleagues, let's... Můžu, vážení kolegové, tak um, pokračujeme, ale děkuji vám za od vaši výdrž. Je to dlouhé, intenzivní hlasování. Um, všichni pracovali velice konstruktivně. Děkuji. Budeme okamžitě pokračovat. <coughs> Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech. Spravodajem je eh, kolega Terry Cabras. Přejete si něco říci nebo přistoupíme i hned k hlasování? Takže stročně, prosím. Chtěl bych pouze obsa objasnit, co podporujeme v našem stanovisku rozšíření působnosti v oblasti právního státu a každoroční eh, revizi ze strany členských států jako eh, na pomoc komisí meziparlamentární rozprava a definice panelu a posílení propojení s rozpočtovým dopadem v rámci definice a v rámci kompromisu jsme opustili odkaz na článek 7 a rámec právního státu jako předpoklad pro využití tohoto mechanismu a zmínění demokracie. No a co očekáváme od hlasování? Podstatnou podporu stanovisku, které je ambicioznější než návrhu budget cont a očekáváme, že politické skupiny podpoří takto tento návrh také při hlasování v rozpočtovém výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji, takže začneme hlasovat. 27, 28 jsou identické. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato kompromis 2, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 3, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Také přijato kompromis 4, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Také přijato kompromis 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Také přijato. 136. Můžeme hlasovat blokově? Můžeme nebo nemůžeme až do 151. Takže 136, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 137, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 138, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 139, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto 141, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto. 142 zahojí hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 143, ten ne, 144 zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 145, zahajuji hlasování to bylo jasné znamení, omlouvám se. 145. Uzavírám hlasování a zamítnu to. 147 zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnu to. 149 zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 151. Zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 152. Zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 153. Zahajuji hlasování, uzavírám. zamítnuto. 155, 156 identické, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto. 160, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 161, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 162, zahají hlasování, uzavírám. Zamítnuto 163, zahají hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Je mi to líto, Barbaro. 164 zahoji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 165 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 167 zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Já se snažím hlasovat pro vás, Barbaro, ale koordinátorka na mě dohlíží, takže nemám šanci. 169 zahají hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 170 zahají hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 32 zahají hlasování. Vždy to vypadá dobře. Uzavírám hlasování a přijato. Gratuluji Barbaře. 33, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. A také přijato. Kompromis 6, body odůvodnění, zahajuji hlasování, uzavírám. Přijato. 32 hlasujeme, ne? Takže nyní návrh na poslední straně. Pozměňující návrh 80, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 81, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 91, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 92, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 83, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 84, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 85, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 86, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 87, zahajuji hlasování, uzavírám. Zamítnuto 90, zahajuji hlasování, Uzavírám. Zamítnuto. 89. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. A závěrečné hlasování hlasujeme jmenovitě. Zahajuji nyní. Uzavírám. A přijato 33 hlasů pro, 10 proti, 3 se zdrželi. Gratuluji zpravodaji panu Terry Cabrasovi. A nyní nás čeká další zpráva. Také pan Terry Bras je zpravodajem a týká se to stavu základních práv Evropské unii v roce 2017. Můžeme, pane zpravodaj, přistoupit okamžitě k hlasování? Ano, můžeme. Mám k tomu něco co říct, ale myslím si, že jsme všichni unavení a je již hodně pozdě, takže prosím hlasujte pro. Ano, to je řeč. Výtečná řeč. Taková se nám líbí. Chci poděkovat všem vám za to, že jste tak trpěliví a hlasujete kvalitně, nikdo si nestěžuje. Je to opravdu disciplína. Takže návrh 85. Zahajuji hlasování. Pardon, 86. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, já se omlouvám. Já už se snažím odejít tak nějak ve své hlavě, takže to byla 86 a nyní 87. Omlouvám se, trošku se předbíhám. 87 zahajuji hlasování, uzavírám, zamítnuto. 89 zahajuji hlasování, uzavírám, Zamítnuto 90, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 93, zahajuji hlasování. Zahaj, uzavírám hlasování. Přijato. 94. Zahojí hlasování. Uzaví... Zavírám 95, zahojí hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 96 zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 97 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 98 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. to kompromis. Jedna. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 1a. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 4a týkající se dětských práv. Zahají hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. Kompromis. Ne, Návrh 147. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato. A nyní kompromis 2. Zahajuji hlasování. Uzavírám. A přijato. Nyní kompromis 4b. zahají hlasování. Uzavírám. Přijato. Návrh 152. zahají hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto Ano, omlouvám se, po 52 se musíme hlasovat do 145, takže 145, zahajuji hlasování. Zamítnuto. Nyní 185, 145 až 190 blokově, výborně, zahajuji hlasování. To byl jeden blok, uzavírám hlasování. A jaký bude výsledek? Vše zamítnuto. 192, 194 blokově. Uvidíme. Zahoji hlasování. Uzavírám hlasování a zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A přijato kompromis 4, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. To byl dobrý kompromis. opravdu gratuluji panu Terika Brasovi. 165, zahajuji hlasování. 265, pardon. Již jste hlasovali o 265, uzavírám hlasování a přijato. Nyní 269, zahajuji hlasování, uzavírám, přijato. Kompromis 6a. Zahajuji hlasování. Týká se Brexitu. Já jsem v depresi tady z toho, co to vůbec znamená. Znamená to, že Brexit nebude, tak hlasujeme pro. Ano, odhlasovali jsme, že Brexit bude zrušen. Uzavírám hlasování a přijato. Brexit byl zrušen. Nyní kompromis 5, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 6, zahajuji hlasování. Uzavírám. To byl zase pěkně dlouhý kompromis, přijato. A nyní 312, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 313, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato. A nyní kompromis 6b, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám. A přijato. 381. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní 408. Zahajuji hlasování. Nemůžeme hlasovat blokově, musíme to projít jednotlivě. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 409. Zahajuji hlasování. protože oni jsou každé označeny jinak. Musíme je odhlasovat jednotlivě. Zamítnuto. 410 zahají hlasování. Uzavírám. Přijato. 411 zahají hlasování. Uzavírám. Přijato. 412 zahají hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 413, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 414, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato 415, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto 416. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní kompromis 7a. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám přijato. Návrh 21. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Body odůvodnění. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Kompromis 8. Přijato. Návrh 22. Zahajuji hlasování uzavírám. Zamítnu to 24, zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnu to. Kompromis 9, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 10, zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Kompromis 12. Uzavírám hlasování. Přijato. Návrh 79. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 80. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. 83. hlasujeme? Ne, takže nyní závěrečné hlasování. Hlasujeme jmenovitě, prosím, zahajuji. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato 31 hlasů pro, 13 proti, jeden se zdržel. Gratuluji panu zpravodaj. Um, so Vážení kolegové, teď už tady máme druhé nebo třetí závěrečné hlasování. Já se omlouvám, ale pokračujeme. Děkuji všem. Toto bylo jedno z nejdelších hlasování, které jsme kdy měli, takže já to velmi oceňuji, že jste byli tak trpěliví a měli takovou výtrž. A teď jste připraveni? Teď na pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Pokud budete chtít přestávku, tak dejte vědět, ale vy opravdu máte velkou výdrž, takže Končím hlasování, bylo to schváleno. 12, zahajuji hlasování. Ano, já vím, že vy si myslíte, že pokud bychom udělali přestávku, tak už bychom se sem nikdy nevrátili. Eh, končím hlasování, schváleno 13, zahajuji, končím hlasování. Zamítnuto 14, eh, zahajuji hlasování. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, úvodní ustanovení tam nejsou, takže jdeme k sedmičce. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. K hlasování je u konce schváleno. 8. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. A teď jmenovité závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a teď bych pouze uh, se omluvil zpravodajce paní Gál, že jsem neuvedl její zprávu. Toto byla zpráva o náhradních cestovních dokladech EU. E, pět let jsem neudělal nikdy nic tak hloupého a neuvedl jsem hlasování. E, chcete si vzít slovo? Nechcete? Já se vám, Kingo, opravdu omlouvám. Je to v pořádku? Dobře, takže můžeme se pustit do závěrečného hlasování. Eh, takže eh, bylo tam 41 plus, 14 proti a, a nikdo se nezdržel. Bylo to schváleno, děkuji. Eh, ano, mám tady v poznámkách, že máme začít hlasovat, ale to už jsme provedli. Tak a teď se pustíme do dalšího hlasování. Tady máme změna přidělení zbývajících částek, přidělených na podporu provádění rozhodnutí rady a tak dále. Spravodajem spravodajkou, eh, pardon, je Miriam Dali. Tady eh, to bylo mm, přechodné mm, ustanovení nebo dohoda, která vyplynula z interinstitucionálního jednání. Chcete k tomu mluvit, paní Dali? Já jsem se pouze ptal, jestli je tady, ona má stejná práva jako kdokoliv další a zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to schváleno. 25 pro, 18 proti, jeden se stršel, takže my tady mm, se podíváme na další. Um, a tady máme osobní data poskytovaná Japonsku a jejich úroveň ochrany. Přejdeme k hlasování. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. a bylo to zamítnuto. 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, bylo to zamítnuto. 27 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. 28 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 29? Ne. 30. Pardon, 31, 32, 33 identické hlasujeme. Hlasování je u konce. A bylo to schváleno. 30 5 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 39 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 42 zahajuji hlasování. Je hlasování u konce. Bylo to zamítnuto. 43 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to schváleno. 44. Je to doplněk. Na 44 doplněk. Týká se to textu eh, uvědomuje si, že toto se dotýká velmi omezeného počtu situací, takže zahajuji hlasování, končím hlasování, bylo to schváleno. 45 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46 zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnuto 47. Končím hlasování. Zamítnuto. 48 zahajuje hlasování. Končím hlasování. 49 zahajuje hlasování. E, ano, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 52. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Zamítnuto. 51. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A je to schváleno. 53 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 54 zahajuji hlasování. Uh, uzavírám hlasování. Zamítnout. 55 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 56. Zahajuji. U konce. Zamítnuto. 57, 58 identické. Je to u konce. Zamítnuto. 59. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 60. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 61. Zahajuji. Hlasování u konce. A bylo to schváleno. 64, eh, zahajuji hlasování. Eh, je to u konce. Schváleno. 65. To je eh, jako doplněk, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to zamítnuto. 69 eh, zahajuji hlasování. Šedesát devět, ano. Končím hlasování. Zamítnuto. Šedesát osm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 70. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Sedmdesát jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 72 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 73 zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 74 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 75 zahojí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Poslanecí návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Poslanecí návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 14. zahajuje hla... 16. Pardon. Zahajuje hlasování o 16. Končím hlasování. Schváleno. 17 zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 18 a 19 identické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 20, zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. Jmenovité hlasování závěrem, zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. E, 28 bylo pro, 9 bylo proti, 7 se zdrželo a my už musíme hlasovat ještě o několika dalších zprávách. A teď eh, k další zprávě. Toto je nejdelší hlasování, které jsme, které jsme kde, kdy na Libe měli, ale už se, to, už se pomalu chýlíme ke konci, kolegové. Eh, dále tady máme zprávu eh, Sophie Intfeld, ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, eh, pozměňovací návrh 13. Končím hlasováním. Hlasování je tady u konce. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 14. Je to jako doplněk. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A bylo to schváleno. Pozměňovací návrh 14, druhá část jako doplněk. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 14. třetí část. Zahajuji hlasování a bylo to. Eh, je to u konce. Bylo schváleno. 16. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Zahajuji hlasování. Hlasování u konce. Schváleno. Pět. Zahajuji hlasování. U konce. Schváleno. Šest. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A to bylo eh, v této podobě schváleno. Pozměňovací návrh 1. Zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 7. Zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 8. Zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 2. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. A nyní budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a bylo to schváleno. 39 pro, 2 proti, 1 se stršel, takže blahopřeji zpravodajce Intfeld. A Teď se dostáváme k předposlednímu hlasování. Pravidla usnadňující využívání finančních a jiných informací za účelem prevence odhalování, vyšetřování či stíhání Thank you. tak pardon, je to posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům při uplatňování jejich práva na volný pohyb. Eh, slovo zpravodajem je pan Gerard Depré. 69 zahajuje hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 70 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Eh, schváleno 27. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno. Eh, kompromisní pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno. Eh, kompromisní pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a bylo to schváleno. Můžeme tedy přejít ke trojce. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno. Se, sedm, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Takže velkým skokem se přiblížíme ke kompromisu 5. Děkujeme Čera ne za tu zprávu, ale za to, jak se to hlasuje. Kompromis 5. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Eh, kompromis 6. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Také schváleno kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno. Kompromis 11. Ještě? Tam pokaždé se skrývá jeden jednotlivý poznací návrh a v tomto případě je to 188. Zahajuji hlasování. Poznací návrh 188, končím hlasování, bylo to schváleno. A tím se dostáváme ke 189. Zahajuji hlasování. To bude schváleno, to je dokonalá zpráva. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 11, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Kompromis 12. Proč, proč 12? Kompromis 12. A prosím, nenabourávejte mé sebevědomí v tuto pozdní hodinu. Končím hlasování o kompromisu 12. Je to schváleno. Úvodní ustanovení 205. 205. 205. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 71, úvodní ustanovení. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 96. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sto tři, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 102, eh, zahajuji hlasování. Schváleno. 104. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 106. Zahajuji hlasování. A bylo to uh, ukončeno, zamítnuto 25. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Bylo to schváleno. 26 zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Schváleno. A nyní závěrečné hlasování eh, jmenovitě o takto pozměněném textu. Zahajuji hlasování a hlasování je tímto u konce a bylo to schváleno 32 pro, 7 proti, eh, blahopřeji. A nyní tady budeme hlasovat o další zprávě. Interinsti- tady jde o interinstitucionální vyjednávání. Potřebujeme absolutní eh, většinu, zahajuji hlasování. A hlasování je u konce. A bylo to schváleno 35, bylo pro, 7 proti, nikdo se nestržel. Blahopřeji zpravodaj panu Depré. A nyní tady, tady máme závěrečnou věc. Děkuji všem, toto bylo opravdu to nejdelší hlasování, které si pamatuji. Takže děkuji. To bylo poslední hlasování. Nebo ještě tady máme poslední hlasování. Je tady pan Radev. Není dobře, takže pustíme se rovnou do hlasování. 19. Pravidla usnadňující využívání finančních a jiných informací za účelem prevence odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů, schválení návrhu zprávy. Um, 39 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. That's carried. Přijato. Kompromisní návrh 1, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. Můžeme přejít pozměňovacím návrhu 107. Eh, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 109 a 20 egons, ekon jsou identické. Zahajuji hlasování. Končuji. Zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. Pozměňovací návrh 115. Zahajuji hlasování, ukončuji. Přijato. 117 a Ekon 21 identické. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 119 zahajuji. 118 byl stažen, 119 hlasujeme, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 220. Žádost bylo Ekon, Zahoji hlasování, ukončuji. Přijato. Ekon 23. Zahoji hlasování. Končuji. Zamítnuto. Kompromisní návrh 3. Zahajuji hlasování. Končuji. Přijato. Pozvací návrh 126. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 128. Zahajuji hlasování. A tak jsem asi přeskočil 127. Omlouvám se, kolegové. 127 a Ekon 25. Ehm, zahajuji hlasování. Ano, zahajuji hlasování. Ukončuji. Schválen pozměňovací návrh 128 a Ekon tak jenom 128. Končuji hlasování. Ano, už budeme skoro hotovi, protože budeme pak pokračovat, nebudeme mít tlumočení, budeme pokračovat anglicky. Ukončuji hlasování. Přijat 129, zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto 131 27 Ekon. zahojí hlasování. Ukončuji. Přijato 130. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijat. 131, 132 a 28 ekon zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato 133 zahají. Ukončuji. Zamítnuto. Ekon 29 zahají. Hlasování. Ukončuji. Přijato 134, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato 136, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 137. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 138 zahajuji. Ukončuji. Přijato pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato kompromis 6. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. Pozici návrh 164. Mm, Zahajuji hlasování. Ukončuji. Ukončuji hlasování. Přijato 165. Tak to padá. 165 zahajuji hlasování. 165. Končuji. Přijato 22. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Zamítnuto. 175. E, zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato 176. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 77. Zahajuji hlasování. Ukončuji. Přijato. 177 zahájí hlasování. Teď jsme zrovna měli 77. Ne, byla to 77. Mrs. Paní Holmeyer, 77, eh, hlasovali jsme o tom a teď jsme u 177. I didn't say even, I said Mrs. Holmeyer. Okay. I definitely... Je, určitě jsem řekl 77 předtím. Ano, abyste hlasovali o 77. Musíte o tom hlasovat znovu? Dobře, tak. Teď je ale 177. Eh, zahajuji hlasování.